predseda. Take your seat. Posaďte se prosím kolegové, abychom mohli začít. So for all of you... Všem z vás, kteří byste dnes měli zájem hlasovat, říkám, prosím, zaujměte svá místa. Začneme malým sdělením, tedy prosím, odeberme se na svá místa všichni. ještě jednou kolegové, prosím posaďte se, malé sdělení přednesu jej česky, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Eh, šesté výročí teroristických útoků v londýnské hromadné dopravě, při kterých zahynulo 52 lidí a přibližně 800 lidí bylo zraněno připomínáme si a vzpomínáme na to co se stalo v londýně dne. seven července two thousand and five událost kterou nikdy nezapomeneme. právě dnes jsme v myšlenkách s rodinami a přáteli obětí teroristického útoku. bombový útok v londýně byl jedním z nejhorších teroristických útoků spáchaných na evropské půdě dovolte mi abych pachatelům bombových útoků a teroristům vzkázal ať dělají cokoliv nikdy nedosáhnou toho o co usilují neboť my si vážíme skutečně každého lidského života. žádný terorista či teroristický útok nikdy nemůže ochromit nebo zničit naši víru v základní hodnoty, jako jsou základní lidská práva. Terorismus je útokem na nás všechny, na samotnou podstatu demokratické společnosti. Nikdy nebude možné jej odůvodnit. Evropa bude vždy jednotná v boji proti jakékoliv formě terorismu nyní prosím o minutu ticha.